Syrie klesá v této věci a eh, protikřesťanské nálady eh, jsou eh, tam časté. My neseme odpovědnost za syrské křesťany. Oni mají pocit, že jejich hlas není slyšet. Je mi líto, že vysoká představitelka komise tuto otázku nevidí jako prioritu. A e, proto vyzývám členské státy v Radě a e, ve vlastní zahraniční politice, aby konkrétně pomáhali pro následovaným křesťanům, především e, zabránit, aby bylo zničeno křesťanství v zemi, odkud, v oblasti, odkud vlastně vzešlo. Pan Paní Ward. 16. března Ehm, britská mladá žena Anna Kalba byla zavražděna tureckými vojáky, když bránila město Afrin. Anna byla aktivistkou za sociální spravedlnost, která byla tak znechucena tou hroznou válkou v Syrii a tím utrpením lidí, že se rozhodla, že svoji energii bude eh, věnovat spolupráci s demokratickými eh, kurdskými silami. Eh, jediná kredibilní opozice Dajiši a Asadu. Oni osvobodili jezídy v Sinja, změnili eh, průběh války v Kabane. A právě ženy jsou eh, v čele tohoto nového modelu demokracie. Já to nevím, protože jsem si to přečetla v novinách, ale protože jsem vedla mírovou misi žen a mm, viděla jsem tu sociální fyzickou rekonstrukci vlastní, na vlastní oči. Nicméně o 11 měsíců později tělo Anny je stále pod troskami v Afrinu a eh, Eh, mm, britská jiná vláda neměla tu slušnost ji repatriovat. Žádám odpověď. Paní Lalonde, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, situace v Syrii je složitá a velice naléhavá. Dnes Evropská unie je ne, bezmocná se spojencem Kurdy, tedy z Kurdy a v podstatě zde by měla tedy trvat na rekonstrukci eh, Syrie a měla by tedy eh, spolupracovat eh, s občanskou společností, s nevládními organizacemi. Pokud chceme pomáhat Syrii, a tak musíme jim motivovat, aby se lidé vraceli do Syrie, ale je třeba i podpořit Libanon, kteří přijali 1,5 milionu Syřanů na svém území a měli bychom, ať se nám to líbí nebo ne, opět navázat kontakt v tomto s Asad, Bašárem Asadem a zde vnitřní bezpečnost EU, to je e, e, s tím spojeno, protože zde v těch věznicích v Syrii a ve věznicích Kurdů se sem mohou dostat vrátit eh, tisíce, říká se 1500, tedy potenciálních eh, džihadistů. Takže ať chceme nebo ne, tak musíme spolupracovat s v tomto s Damaškem. A pane komisaři, já se ptám, jaké aktivity přijímá Evropská unie, aby eh, se více angažovala, geopoliticky se více angažovala v Syrii. Pan Hagi Georgiou, máte jednu minutu. Je to již vlastně osmým rokem, co hovoříme o Syrii. A zde jako poslanec, tak poslanec může pocitovat pouze zoufalství. Osm let diskuzí. My můžeme být zoufalí, ale co Syřani, jak oni musí být zoufalí? Půl milionu mrtvých, asi největší počet obětí eh, na počet obyvatel ve srovnání s jakoukoliv válkou po druhé světové válce. A Evropská unie přece by měla nějakým způsobem působit na Turecko. Eh, teď eh, Turecko připravuje třetí vojenskou intervenci v Syrii, takže my bychom měli využít jakékoliv příležitosti, všechny nástroje, které máme k dispozici a chránit syrský lid, lid, který bojuje eh, proti islámskému státu více než kdokoliv jiný. Děkuji. Minuty. Pan Schaffhauser na jednu minutu. Včera ve sněmovně reprezentantů britský minister zahraničních věcí prohlásil, že Assad zůstane u moci. A to e, vlastně znamená nejen neúspěch britské politiky, ale je to také přiznání neúspěchu politiky Evropské unie a to celé Evropské unie, která e, bezpodmínečně od roku 2012 podporovala e, změnu režimu. Strategie Evropské unie je dnes v ruinách. prosinci Spojené arabské emiráty a Bahrajn Eh, znovu otevřeli své ambasády v Damašku a pravděpodobně také budou Rusko a Irán eh, vlastně vyšli vítězně z tohoto válečného konfliktu. Podpora, kterou nelegálně jsme Evropská unie eh, dávala teroristům, tak se vlastně odstla na okraji. Nyní chceme udělat stejný, stejnou chybu, když budeme následovat Američany ve, ve Venezuele. Je na čase, aby Evropská unie a členské státy uznali svou chybu a navázali navázali znovu diplomatické vztahy s legální syrskou vládou. Budoucí přechod proběhne bez Evropské unie a řekl bych tím lépe. Já, va, já zde přerušuji seznam řečníků v rámci Catch the Eye, jak jsem oznámila, a dávám slovo panu komisaři Hánovi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval všem poslancům a poslankyním za tuto velmi, za jejich velmi cené příspěvky. Myslím si, že to byla velmi cená eh, inform, výměna informací. Mohu uzavřít, že jsme všichni na stejné línii podpory Syřanům a potřebujeme najít řešení pro eh, uprchlíky, aby se mohli navrátit do svých domovů. Také z toho vyvozuji závěr, že zaangažovanost Evropské unie vlastně musí probíhat za stejných podmínek a na stejné úrovni. Nemůžeme vlastně eh, potřebujeme skutečně spolupráci v Ženevě a eh, musíme respektovat základní lidská práva eh, v rámci humanitární pomoci. Konference v Bruselu bude se týkat lidí více syrských lidí tam bude zastoupeno, více zástupců občanských společností přijdou, kteří budou hovořit s ministry a s mezinárodními společnostmi o svých snech, problémech a o budoucnosti. Tato konference bude dohromady trvat tři dny a bude tam skutečně možnost setkat se s politiky a jednak tedy z politiky, ale také se zástupci občanských organizací, tak aby si mohli vyměňovat informace, zkušenosti a hovořit o tom, co lze udělat pro to, aby se eh, omezila, snížila ta humanitární nebo aby se zlepšila, jinými slovy, humanitární situace těch lidí v terénu. Někteří zde říkali, Eh, musíme se vlastně eh, snažit zaměřit na ty nejzranitelnější eh, lidi. Je potřeba také zvýšit odpovědnost, dlouhodobé investice a poskytovat nezbytnou pomoc v Sýrii, a to nejen uvnitř Sýrie, ale i vně Sýrie, v těch komunitách, které mají ještě velké problémy s tím, aby řešili tedy problémy syrských uprchlíků skutečně zde víme, že v někteří, ne hod mnoho z těchto syrských uprchlíků by se chtělo co nejrychleji vrátit do Sýrie, pokud by tedy, a v, tom, v tom, této souvislosti se musíme podívat také na tom, jak můžeme podpořit ty hostitelské země, hostitelská společenství, aby řešili všechny tyto výzvy, které leží na jejich bedrech. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. Takže tím ukončuji rozpravu k tomuto tématu a dostáváme se k dalšímu bodu, to je zpráva pana Predy, zpráva za rok 2018 o Bosně a Hercegovině. Takže nejprve dávám slovo panu Predovi na čtyři minuty. Děkuji, děkuji. Paní eh, předsedkyně, pane komisaři, děkuji za práci, kterou děláte a jak se angažujete. A v podstatě to je již moje čtvrtá poslední zpráva za toto funkční období v parlamentu o rozvoji této zemi a postupu směrem k Evropě. Po roce 2015 eh, ta situace šla spíše dolů, ale v podstatě teď a došlo od roku 2017 došlo, 7, pardon, došlo ke zpomalení, což nás zneklidňovalo a zneklidňuje i vás určitě. A v roce 2014 jsme měli naději, že tato země mm, dostane statut kandidátské země během tohoto funkčního období našim, ale tento cíl zatím se nezrealizoval a teď, jak se blíží volby, mm, se, eh, které, eh, tak jak se blížily volby, které se konaly mm, v říjnu 2018, tak tam došlo ještě k větší polarizaci etnik. Země eh, vstoupila do kampaně s tím, že volební zákon je nefunkční, několik článků ústavní soud zneplatnil a vůbec nebylo možné ten zákon změnit, protože se politici nedohodli. Čtyři měsíce, pět dní po volbách eh, pořád ještě nebyly vytvořeny eh, orgány a reformní proces nenastartoval tak, jak jsme si přáli. Určitě lze vždycky nalézt vysvětlení, proč toto spoždění, složitost, eh, ve které země je, minulost velice bolestná, to trauma z války, a i to, že se nepodařilo smíření, to je, jsou reálné problémy, ano. Ale zde, mm, pokud nepochopíme, o co jde teď, tak nepřekonáme krizi a budoucnost této země v Evropě se bude vzdalovat. A v podstatě zde je to ale na občanech, na občanech této země, Bosny Hercegoviny, nalézt politický a institucionální systém, který bude fungovat a který nebude nikoho diskriminovat. A zde, mm, zde Eh, nemůžeme, eh, aby, to, aby lidé nebyli nuceni eh, emigrovat. Je potřeba, aby tam fungovalo nezávislé soudnictví bez politických vlivů Občané Bosny Hercegoviny mají právo žít ve společnosti, která nebude eh, eh, takto tedy nahlodávána korupcí, která je všudy přítomná v každém situaci jejich života. Je třeba, aby i ta státní veřejná zpráva byla depolitizována, sloužila občanům a je třeba, aby se tam konečně vrátila svobodná média, která budou objektivně informovat bez politického nátlaku. A zde, mm, mm, mm, jak bych řekl, to je na dosah ruky, ale to za podmínky, že politici přestanou se svým politikařením a nebudou zneužívat nenávist a rozdělovat lidi. Eh, jsou to politici, kteří jsou odpovědní a proto je třeba, aby eh, ukázali, že jsou odhodláni pokračovat v ekonomických politických reformách směrem k Evropské unii. Eh, samozřejmě s tím, že zároveň je třeba mm, i mm, vyřešit další otázku, kterou řeší komise. To znamená, je třeba, aby komise dala šanci Bosny Hercegovině, aby dostala statut kandidátské země, je to přece na dosah. A nakonec chci zdůraznit velice významnou otázku, a to je spolupráce eh, s Evropským parlamentem. A chci na vás apelovat, pane komisaři, abyste eh, si stanovil toto jako prioritu. To znamená eh, to, že Evrop- Bosna Hercegovina se stane členským státem, respektive kandidátskou zemí. Děkuji, dobré odpoledne všem a nyní za radu má slovo pan ministr Čamba. President, president, honorable members. It's a great pleasure for me to be here today. Pane předsedo, vážení eh, poslanci, je mi eh, velkou ctí, že tady s vámi mohu hm, projednávat zprávu Bosně a Hercegovině. Dovolte, abych eh, vyjadřil vděčnost za práci zpravodaje pana Prédy. Dovolte, abych zopakoval naši odhodlání hm, Eh, či Bosně a Hercegovině jako suverénní zemi s evropskou perspektivou po volbách 7.10.2018 po eh, mm, radě, která proběhla v červnu 2018, eh, se rada chce aktivně angažovat eh, v, při sestavování vlády pro, v zájmu všech občanů tak, aby se mě postupovala v reformách eh, a vydala se evropskou cestou Bosna a Hercegovina. Eh, jejich žádost o členství z 2016 je ehm, vyjádřením strategického cíle vstoupit do EU. Je třeba, aby eh, byly výsledky i na místě, které nejsou možné bez funkčních institucí. Vítáme ehm, poselství eh, prezidenta vlastně a Hercegovina, jeho odhodlání spolupracovat. To byl jasně vyslaný signál hm, na nedávné návštěvě v Bruselu 21. Vítáme reformy, eh, jako například eh, reformu nepřímých daní. Všem sdílíme vaše obavy, že jsme ztratili hodně času rozdělující retorikou o předvolebními kampaněmi což zpomalilo pokrok reform. Zůstávají některé důležité prioritní oblasti, je třeba dělat více pro inkluzivní sociálně ekonomické reformy eh, v oblasti eh, právního státu, boje proti korupci, organizované zločinnosti, rezima veřejné zprávy, boj proti radikalizaci, terorismu i další zlepšování spolupráce všech úrovní vlády. Sdílíme vaše obavy, co se týče nedostatečného pokroku v oblasti svobody projevu a médií. Bosna a Hercegovina intenzivňuje úsilí toto řešit. Bylo dosaženo eh, kompromisu, eh, co se týče volebního rámce volby 2018, to je uvedeno ve vaší rezoluci a nyní političtí vůdci musí převzít odpovědnost a najít domácí řešení Eh, co se týče eh, mm, sněmovny národů, eh, tak, aby se země přiblížila evropským standardům. Co se týče procesu spolupráce s komisí, tak děkujeme za slib, že mm, budou brzo poslány odpovědi na otazy komise a pod podporujeme, aby Bosna Hercegovina dále využívala těchto důležitých mechanismů a nástrojů. Očekáváme, že orgány zůstanou odhodlány eh, eh, podporovat tento proces na všech úrovních a dále mm, přinesou očekávané vstupy. Při přípravě svého stanoviska mm, komise jsme věnovali pozornost rozhodnutí um, z DGFIN Eh, víme, že mm, Bosňáci, Chorvaté, Srbové a další eh, mm, tak eh, jejich rovnost a nediskriminace by měla být mě zakotvena. Podporujeme úsilí této země implementovat reformy a pokračovat na cestě do Evropy. Evropský integrační proces Bosny a Hercegoviny na základě očekávaného stanoviska komise eh, založeném na eh, žádosti o členství EU. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře Čambo. A nyní má slovo pan Hán, který pohovoří za komisi. Prosím, máte slovo. Uh, eh, Mr. President, uh, minister. Pane předsedo, pane ministře, vážení poslanci. Chci poděkovat zpravodaju panu Fredovi za rezoluci v Bosně a Hercegovině a také chci poděkovat vám, některým vašich kolegů, za vaši neunavnou práci eh, v této zemi a Zdaleka nemáme konkrétní výsledky, ale máme společné zájmy a potřebu eh, jak si posunout tuto směr, zemi evropským směrem, ale také v důsledku toho zlepšit životní podmínky lidí v této zemi, což je přesně to, co je relevantní a co by mělo být zase naším neunavným cílem. A proto vítáme tento vyvážený text, který je v souladu s zprávou komise z roku 2018 o Bosně a Hercegovině. Odráží situaci v zemi, včetně výzev, otevřených otázek eh, na cestě k evropské integraci Bosny a Hercegoviny. Eh, vítám podporu eh, evropskému přístupu pro Bosnu a Hercegovinu. To je velice důležité pro tuto zemi a nově zvolené lídry v době, kdy tyto závazky se musí odrážet do konkrétních reform. Je to doba, kdy vlády eh, kde musí být sformována vláda a rozdělující retorika kampaně se musí změnit eh, důraz na smíření a konsensus, eh, čímž je integrace do EU. To tedy bylo hlavní poselství prezidentovi Bosny a Hercegoviny, prezident Tusk a Juncker měli příležitost se s ním sejít před dvěma týdny v Bruselu. Byla to první společná zpráva nově zvolených členů, nově zvoleného předsednictva prezidenta, eh, který eh, v souladu s tím, co požadují občané země. To začátek kritického roku pro Bosnu a Hercegovinu, kdy chceme Eh, vidět nezvratný pokrok na cestě do Evropské unie. Současně zdůrazňujeme eh, předsednictví, že eh, komplexní zpráva v jiných zemích, jako v jiných zemích na podobné fázi procesu je mm, potřeba. Nejde jenom o odpovědi na, jeho, na naše otázky v tom dotazníku, které očekáváme brzy, konsolidovaným ne formě. Ale um, lidský práv, základní práva, volební reforma, veřejná administrativa, dobré řízení, harmonizace norem a pravidel EU, kapacita nově zvolených lídrů e, toto plnit bude měřítko, e, pomocí kterého bude EU posuzovat připravenost Bosny a Hercegoviny vstoupit do EU. A Komise je plně odhodlaná podporovat evropskou perspektivu eh, Bosny a Hercegoviny. Vzhledem k nadcházejícímu stanovisku o eh, Bosně a Hercegovině bude přehled komplexní ehm, eh, nich závazků, které mm, země má. Poskytujeme podporu v klíčových oblastech právního státu základních práv, včetně monitorování eh, některých vysoce profilových případů. Komise také zdvojnásobila finanční pomoc Bosně a Hercegovině 80 milionů euro na leta 2017 až 20 eh, na podporu eh, řady strategií energetice, ekologii a rozvoji venkova. Um, je to součástí regionální obálky, především se týče regionálních projektů. Na závěr chci říci, že komise bude i dále podporovat Kosmu Harcegovinu, protože věříme, že budoucnost této země je v Unii. Současně jsou tady ještě otevřené výzvy, které třeba řešit, které vyžadují značné úsilí e, ze strany zvolených lídrů země. My, instituce Evropské unie, můžeme pomoci, ale jenom oni mohou eh, splnit očekávání občanů. A mm, já navštívím Sarajevo pravděpodobně koncem března, abych posoudil pokrok dosažený při vytváření vlády a pokračování nutných reform. Co je nutné, co je třeba zdůraznit znovu a znovu, všichni v této zemi nám říkají, že jsou pro evropskou perspektivu, ale co nám chybí, je skutečně koherentní akce a kroky všech politických stran, které, které jsou potřeba, aby eh, postupovaly koherentně k tomuto cíli, který si přeje více než 80 občanů této země. Děkuji. Děkuji, pane komisaři Háne. A nyní eh, Eh, politické skupiny, žádné modré karty, protože máme sklus. Paní Šujica za EPP, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji za slovo. Děkuji eh, panu komisaři Hánovi a také zástup, také našemu zpravodaji, panu Predovi, za tento text. Viděli jsme, že je určitá tendence Bosny přibližovat se k Evropě, ale v roce 2018 tato tendence zpomalila, což je samozřejmě negativní. Nyní se zde vytvořily určité úrovně, několik úrovní vlády po eh, volbách a v zájmu občanů je tedy nutné, aby Bosna a Hercegovina provedla ty reformy, které ji také přiblíží k Evropské unii. Bude to další krok. Máme velmi dlouhou hranici s tou zemí v Chorvatsku takže samozřejmě se zajímáme o osud této země a přejeme si, aby cesta eh, Bosny Herce a Hercegoviny směrem k Evropské unii probíhala pozitivně a co možno nejrychleji. Ale bude potřeba, abychom také připomněli to, že volební zákon je potřeba reformovat v Bosně a Hercegovině. To je skutečně základem dalších reform, které budou následovat. Je také potřeba vyhnout se k tomu, aby docházelo k manipulacím s volbami, jak, tak jak k tomu došlo. Eh, chorvačtí občané nemají stejná práva v Bosně a Hercegovině, takže bude potřeba dosáhnout rovnosti práv. A nové, noví političtí představitelé v Bosně a Hercegovině mají tedy velkou odpovědnost na svých bedrech a doufáme, že se nám podaří, aby tuto odpovědnost nesli pan za socialistický a demokraty pan Flecken. No, děkuji, pane předsedo, vážení kolegyně a kolegové. Nejprve jménem pana Papadakise, který zde dnes nemůže být, bych chtěl poděkovat panu Kristianu Fredovi za dobrou práci. Ta zpráva je celkem ucelená, velmi podrobná, ukazuje, jaká je skutečná situace, tak jak ji vnímáme cesta k Evropské unii pro Bosnu a Hercegovinu je otevřená. Já bych chtěl jasně říci, že také pro sociál, my sociální demokraté chceme, aby Bosna a Hercegovina skutečně nalezla a završila tuto cestu k Evropské unii. Samozřejmě jsou tam, nicméně bych chtěl vyjádřit několik kritických připomínek. Chceme, aby procesy reform byl, probíhaly rychleji a lépe ten, ten proces ještě nebyl dostatečně proveden, ještě, ještě stálo, stále hodně negativních tendencí a ne, vládnoucí představitelé nedělají žádné skutečné kroky k tomu, aby se tyto tendence zvrátily. Je tam, eh, bylo dosaženo samozřejmě už dobrých výsledků, ale ještě to nepomáhá k tomu, aby se vytvořil společný stát těchto jednotlivých etnických skupin. Takže musíme eh, zahájit eh, druhou iniciativu. Vždy, když jedu do té země, tak mám dojem, že stále více lidí se eh, vidí, že politikové jaksi jsou poněkud vzdálení skutečnému řešení jednoho dne bude potřeba se postavit čelem a musí jasně přijmout svou odpovědnost, je tak, aby ty staré národnostní nacionalistické pocity byly překonány, aby se vytvořila nová sjednocená Bosna a Hercegovina, kde budou zastoupeny všechny etnické skupiny. 30. Za EKR pan Belder, minuta 30. Mm, děkuji, pane předsedo. Na podzim loňského roku byla provedena ve Vídni zajímavá vědecká analýza otázka konkurence a role Turecka na Balkáně, vztahy mezi Ankarou Saraje a Sarajevem ty eh, vlastně eh, vystupovaly eh, do, do popředí v této analýze a také na základě osobních vztahů mezi panem Erdoganem a bosenským prezidentem. A v bodě, v bodě 40 té zprávě pana Predy se hovoří o sílícím vlivu zahraničních sil v Bosně a Hercegovině. Já bych, Bosně a Hercegovině, já bych rád věděl, jsou, je tedy Turecko skutečným spojencem nebo spíše konkurentem Evropské unie v, této, v tomto ohledu? Je zde určitá lobby eh, ze strany pana Erdogana v Bosně a Hercegovině. Takovéto lobistické skupiny existují a my musíme přemýšlet o evropské odpovědi protože jinak by to mohlo vést k tomu, že tam bude ještě více etnických napětí a tomu bychom se chtěli vyhnout. Prego dvě minuty. Děkuji za dvě minuty, pan Radoš. No. Děkuji, pane komisaři, milí kolegové. Já chci samozřejmě poděkovat panu Predovi za vynikající spolupráci a dobrou zprávu. Je to vlastně poslední zpráva za toto funkční období parlamentu. Ale technický pomalci napřed, programská A zde v mm, mm, Bosně Hercegovině došlo k pokroku a mechanismus který přibližuje tuto zemi Evropě, ale zbývá tady jeden otazník, to znamená, jak budeme rozvíjet naše sektorové strategie a jak tedy vyřešíme ty velké politické tenze a konfrontace. Tyto problémy pořád přetrvávají v Bosně. A je třeba konstatovat, že situace eh, je horší teď, eh, pokud jde o funkčnost země a její vztahy, je to horší než před pěti lety. Tudíž eh, orgány, eh, orgány EU musí věnovat této zemi větší pozornost, eh, stejně jako jiným státům, aby se přiblížila Evropské unii a což pro ně bude dobrá věc. A hm, hm, tato zpráva v podstatě je poslední Eh, v tomto funkčním období a komise by měla udělat ještě více, ale to, co se udělalo, to nestačí. Je třeba, aby komise se více zaměřovala na politické aspekty a aby i Rada a parlament dělali větší úsilí, aby Bosna a Hercegovina rychleji

dvě minuty. Za zelené má pan Šoltes. Hercegovina eh, je država mnohoterých. Bosna a Hercegovina je eh, země mnoha kontrastů. Je to země, kde je eh, také hodně spojujících faktorů. Historicky tam došlo k mnoha změnám. A Já mm, bych vás požádala, abyste si eh, přečetli knihu Most přes řeku Drinu, eh, eh, kterou napsáno se tam Nobelovy ceny, protože to je velice důležité, co se týče další existence této země. Bosna Hercegovina se vydala cestou evropské integrace a tato cesta není snadná. A je na ní mnoho překážek. Mnoho z nás samozřejmě si přeje, aby státy západního Balkánu se staly eh, součástí evropské rodiny. Samozřejmě tyto státy také musí projít procesem adaptace, přizpůsobení se mm, reformami, které jsou vyžadovány. Ta dnešní zpráva obsahuje různé, různá stanoviska, různé názory, ale co tam je společné pro, eh, co je společné pro ně všechny, je, že je tady ještě spousta práce, spousta prostoru ke změnám od korupce, organizované zločinnosti, až po reformy v oblasti eh, právního systému justice, ochraně menšin, ekologické velké výzvy, které tam také jsou. Pak je tam svoboda tisku, školství a na závěr chci říct... Bych řekl, že je třeba myslet na lidi, kteří tam žijí, o jejich budoucnosti a to je něco, co musíme mít především na paměti. Silná Bosna může být silnou Evropou. Děkuji. Pan Eterič, prosíme dvě minuty za frakci EFDD. Thank you. Děkuji. Kdykoliv slyším diskuse o těchto zprávách, o integraci a o tom, že do EU vstoupí nějaké další nové národy, tak si připadám jako v takovém oblíbeném eh, televizním seriálu Star Trek. A nevím, jestli ho znáte, ale tam určitá organizace eh, tvrdí, že my jsme Volgové a my si vás osvojíme a nemá smysl odporovat. No a vlastně se dostanete do, do takového umělého in, univerza a oni prostě e, si zotročí ty jiné a když se na to teď podíváme, na tu realitu, kterou zde máme před sebou, tak zase máme eh, Evropsk... Evropu, která se snaží k sobě přibrat více lidí a nenapadá je, ale dělá to pomocí um, ehm, peněz, půjček, různých příslibů, pokroku. Ale budete-li kontinuálně expandovat tímto způsobem, zvláště v takových citlivých oblastech jako zde, tak musíte být velice obezřetní. A také musíte být obezřetní, Než přemýšlete, kde se vezmou na to ty peníze, protože budete čím dál tím více inkorporovat čím dál tím více národů do této organizace, která usiluje o to, aby se čím dál tím více rozšiřovala. Ale v budoucnu potom bude pozice méně peněz, protože eh, po Brexitu budete mít o dost peněz méně. Takže je důležité si uvědomit, co nabízíte lidem, než se snažíte ten svět sobě ještě více přizpůsobit. Pane Borgecio za frakci ENF, prosím, jedna minuta. Situace Bosny, jak vyplývá také jasně z této zprávy, je trochu metaforou velkých problémů, na dlouhé a obtížné cestě k Evropské unii. Je to země, která udělala malý pokrok od chvíle, kde byl zahájen tento proces přiblížení k Evropské unii. A my si můžeme i klást otázku, zda Evropská unie s těmi především ekonomickými a finančními kroky udělala maximum, aby vedla za ruku tyto národy, tyto země, aby jim pomohla, protože tyto země jsou velmi složité z historických důvodů, které všichni velmi dobře známe. A i jejich geopolitická pozice je nutí k tomu, aby byly křižovatkou problémů i nebezpečí. A pokud je o ta nebezpečí, tak určitě musíme zdůraznit riziko infiltrace zahraničních bojovníků, to znamená bojovníků islámského terorismu. To je velké nebezpečí. Děkuji, pan Kukan. Minuta 30. Thank you very much, Mr. Chairman. First... Děkuji, pane předsedo. Nejprve děkuji velice panu zpravodaji za jeho výbornou práci na tomto tématu během posledních pěti let. Minulé měsíce bohužel nezaznamenali větší pokrok, co se týče přistupování této země. Největším poselstvím pro politické elity země je, aby završili ustavování příslušných orgánů a gremí, odpovídat na dotazníky a okamžitě uplatňovat SAPC. Eh, existuje vyčerpávající seznam záležitostí, eh, kterým se musí věnovat. Eh, situace je naléhavá, stejně tak, jako byla v minulosti v souladu s agendou, jejíž cíl je plně fungující stát s charakterem právního státu. Musí pokračovat. Evropská unie se snaží usnadnit obtížné diskuse související s ústavními a politickými reformami. A já vyzývám všechny politické lídry Jajč, aby využili této pomoci Evropské unie. A taky bych rád využil eh, a toho, abych poznamenal, jak, ne, jak významné je bojovat proti nenávistným projevům, eh, zejména třeba v oblasti vzdělávání. A k tomu pomůže výměna studentů. A také je třeba vzájemné uznávání a protože toto je poslední diskuse týkající se PIH a Bosny a Hercegoviny, já apeluji na eh, Bosnu a Hercegovinu, aby se snažila vyvinout veškeré úsilí pro evropské směřování jejich země. Tonino Pizzu. Děkuji, pan poslanec Tonino Picula. Jedna minuta. Hvala. Premda od 2015. u Evropskom parlamentu. Děkuji. Od roku 2015 pravidelně diskutujeme o výroční zprávě o Bosně a Hercegovině a o nepokroku. To je prostě politický fakt. Ba dochází spíše ke zpátečnickým krokům, nejsou zde dostatečné sociální ani ekonomické reformy, jsou zde špatné vztahy mezi institucemi. Loni jsme řešili problematiku voleb i situace po volbách, protože eh, volební právo v Bosně a Hercegovině zatím není v souladu s eh, rozhodnutím jejich ústavního soudu. A nyní tady vyzýváme k subsidiaritě a federalismu tak, jako vlastně už od roku 2013 každoročně v naší zprávě. Je třeba, aby Bosna a Hercegovina eh, prodělala transformaci směrem ke inkluzivnímu státu, kde jsou si všichni rovni, ale bohužel tyto klíčové prvky zde scházejí a je to významný krok zpět a proto zprávu nemohu podpořit. Děkuji. Izvješće pokazuje da je Unija nažalost zacementirana na pozicijama koje ne uvažavaju realnost. Izražava se... Zpráva ukazuje, že bohužel Evropská unie se trvává eh, zatrvalé v svých postojích, co se týče volební kampaně a svých pohledů z minulosti. A Brusel prostě nechápe tu situaci. Etnická identita je slabá a to etnické rozdělení nezmizí jenom proto, že někteří lidé si to prostě přejí, aby zmizelo. A EU také vlastně přispěla ke vzniku dané situace. Tato úžasná země, kde jsem se ostatně narodila, je místo, kde se po různu experimentuje, kde experimentuje eh, mezinárodní společenství. A například zástupce chorvatské strany byl volen jinými zástupci a nejsou zde dostatečná politická práva. Pan Schaffhauser na jednu minutu. Náš kolega Preda eh, stále tady hovoří europeisticky, ale hájí Evropu, která nefunguje. Eh, znovu už po x poté je tady snaha udělat z Bosny a Hercegoviny postnárodní stát a neuznávat ty tři národy s jejich ústavními právy. Tato strategie nemůže vést k ničemu jinému, než k nadvládě muslimského většinového obyvatelstva a k nestabilitě, chronické nestabilitě země eh, eh, eh, protože mm, to vlastně znamená odsouzení Srbské republiky. Pořád tady se zatím skrývá vůle Evropské unie a NATO Eh, zrušit tady eh, duchovní eh, kořeny země. Integrace Bosny do Evropy, to je odmítání Evropy národů a národních identit. Tato Evropa skončila, vlastně nikdy neexistovala. Je třeba budovat Evropu spolupráce národů. Děkuji a nyní pan Zovko na minutu 30. Pane předsedo, Eh, dohoda, která byla dosažena v neděli eh, v Mostaru pro posílení rady ministrů, tak, jak to doporučila paní Morgeriniová po volbách, eh, vedla k tomu, že lídři ústavodárných stran se k tomu musí připojit. Tato rada musí vzniknout protože v Bosně a Hercegovině čelíme žhavé krizi e, e, e, dokud nebude zavedena fungující rada ministrů. Je znepokojující sledovat pana Komšiče, bosňanského vůdce, který ohrožuje Chorvatskou republiku. Doufám, že to co nejdříve skončí a že neústavní metody vůči sousedním zemím přestanou. Očekáváme eh, co možná největší pomoc z Bruselu a přejeme si, aby to přešlo na evropskou úroveň. Děkuji. A teď pan Fajo na minutu. Chvala. Veselíme, da danes vendarle... Děkuji. Mám radost z toho, že přece jen dnes Hovoříme o pokroku v Bosně a Hercegovině. Pokud nějaký stát od nás kdy potřeboval pomoc, tak je to právě dnešní Bosna a Hercegovina. A jejich návštěva v Bruselu tří představitelů nám dává naději, že se nám podaří dosáhnout konsenzu při cestě do Evropy. Když někdo něco jenom říká, ale pak nečiní žádné kroky, no tak se to v praxi nemůže podařit. Co Bosna a Hercegovina musí udělat, je odpovědět na doplňující otázky komise, musí vytvořit vládu a nadále pokračovat v reformách. Dovolte mi také všechny vyzvat, aby v roce evropských voleb nezapomínali Bosnu a Hercegovinu, i když jim to třeba nepřináší politické body. A dále chci vyzvat představ- politické představitele Bosné a Hercegoviny, aby překonali uh, své sváry. Děkuji a nyní paní Petir. Vážně předsedající, vážený pane komisaři, děkuji, že eh, kolegové předložili některé návrhy, o nich dnes diskutujeme. Když hovoříme o situaci Bosně a Hercegovině, tak vypadá, že bez ohledu na naše úsilí, ať už je jakékoliv, tak to vypadá, že, by, že se vlastně neděje skoro nic. Evropský parlament si přál změnu volebního práva v Bosně a Hercegovině, ale bohužel nastala situace, že Chorvaté, jeden z konstitutivních národů Bosny a Hercegoviny, nemohou ani volit své zástupce. Takže to je další příklad diskriminace v Bosně a Hercegovině. Bosna a Hercegovina patří do Evropy. Myslím si to z celého srdce. Ale primárně musí Bosna a Hercegovina být ústavní zemí a je třeba změnit Daytonské dohody. Dovolte mi také poukázat na problematiku ochranu životního prostředí v Bosně a Hercegovině. V bosenském brodu je rafinérie a je třeba, aby zde došlo k harmonizaci s eh, technickými normami. Dokud se toto nestane, tak to bude mít negativní dopady na životní prostředí. A eh, prosím, abyste všichni tomu věnovali pozornost a aby všichni aplikovali stejná pravidla. Je zde celá řada výzev také v oblasti bezpečnosti. A vyzývám všechny, aby se jim věnovali, řešili to. Děkuji, pan Weidenholzer, děkuji, pane předsedo. I 20 let poté, co Bosnia a Hercegovina se stala, ještě nezotavila z důsledků války. Apely a dobře míněná ujištění eh, byla vždycky vyslovována, ale bylo jich příliš mnoho a nenásledovaly skutky. Proto existují etnická napětí a máme tady také externí vliv, který je pocitelný. Eh, no, samozřejmě země se stala eh, takovou, hm, se stala eh, bodem, kde se střetávají strategické, geostrategické zájmy. Ale pro vyřešení situace je zapotřebí víc než jenom diskuse v Evropském parlamentu. Potřebujeme novou dynamiku. To musíme nastartovat my. Musíme se snažit ovlivňovat lidi, kteří na to čekají také. Já jsem hovořil s mladou studentkou, která řekla, pro naši generaci není důležité, kdo má jakou národnost, jakou víru. Pro nás je důležité, abychom spolu zažívali dobrou dobu. Děkuji mnohokrát. Poslední vystoupení skončilo, takže teď máme catch the eye. Já všechny prosím, aby byli stručně dodržovali čas. Nejdříve pan Zdrojevský, prosím, jedna minuta. Téměř před 25 lety jsem byla v Sarajevu s humanitární pomocí. Byl to tisící den obléhání tohoto města. Teď nedávno z Evropského parlamentu s návštěvou, která ukazovala nebo monitorovala stav bezpečnosti. Musíme říci, že bych se nerad vrátil do té situace před 25 lety, do té války, do toho napětí, ale bohužel dnešní situace v té zemi je plná napětí, plná ohrožení. Musíme mít na paměti, že nabídka Evropského parlamentu a Evropské unie pro tuto zemi byla mobilizující nabídkou, ale ten mobilizující element přestane fungovat. My nemáme čas na to, aby takovými projekty, takovými to pobítkami tyto země v této situaci jsme vytahovali z vnitřní krize. Potřebujeme gradaci cílů, potřebujeme být důslední a především potřebujeme, aby ty naše kroky byly vždy konzistentní. Děkuji. Není tady? Takže pan Jakovčič, prosím, jedna minuta. Bosna i Hercegovina stojí. Bosna i Hercegovina nejde napřed. Děkuji. Hmm, Bosna a Hercegovina se nachází v patové situaci, ne eh, vyvíjí se kupředu a mohou za to místní politici. Již desetiletí sleduji tamní situaci, vím, co se tam děje a prostě tamní politici nezvládají řešit to, co potřebují lidé, aby pro ně řešili. Ale mohu říci, že tam dokonce lze říci, že paradoxně představitelé církve jsou tam pokrokovější eh, než politici, ale to nám dává i určitou naději. Úsilí pana komisaře Hána eh, přibližování Bosny Hercegoviny Evropské unii je něco, co je třeba uvítat. Ale je zde i další téma, a to je téma migrantů v Bosně a Hercegovině.

Kdo začal tyto nacionalistické trendy? Bylo to NATO a EU, situace v Bosně. To je jedna z posledních otevřených otázek v oblasti Balkánu a je tam výrazná eh, přítomnost antagonismu NATO a EU vůči Rusku a Turecku. Jsme svědky řady konfliktů, máme zde problémy s Kosovem, se Srbskem a teď tady máme další otevřený konflikt a to se týká třeba i Turecka. Dohoda mezi Řeckem a Severní Makedonií také nic neřeší. Jenom prostě umožňuje imperialistickým silám nadále působit na Balkáně. Například Soloňský přístav se stal základnou NATO a to je jenom několik málo příkladů A to všechno znamená, že je třeba se zbavit na to. Děkuji, pan Selemovič, Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane komisaři, že udržujete tempo této práce nejenom v souvislosti s Bosnou a Hercegovinou, ale v celém regionu je to opravdu velice působivé. Souhlasím se zpravodajem, že eh, volby vzpomalily tempo transformací, čekáme na odpověď eh, a vytvoření vlády a situace právního státu se nezlepšila tak, jak jsme si představili ale existují zde i pozbudivé věci, krátkodobé i dlouhodobé. Z krátkodobého hlediska je zde lepší ekonomika, jsou zde pozbudivé výsledky komunálních voleb, sníží se počet eh, teroristických navrátilců. A také jsme zde viděli tři zástupce eh, komunit, jak zde spolu vystupuje. Je to vlastně poprvé, kdy jsme viděli spolupracovat, takže ta evropská perspektiva je opravdu důležitá. Dává to perspektivu v dané zemi a je to motor jejich reform a já vám za to děkuji. Děkuji, pan Marias, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Tenze mezi USA a Ruskem ten se zvyšuje. A Daytonská dohoda nevyřešila situaci, šlo o mírové soužití etnických skupin v daném regionu. A jak už jsme zde řekli v roce 2017, měli bychom opravdu se chovat spravedlivě k řešení otázky menšin v Bosně a Hercegovině. Mají zde v Bosně a Hercegovině také velký problém týkající se korupce, organizovaného zločinu, problematika romské populace. Musíme také zlepšit situaci právního státu a reform veřejné zprávy, ale všechny tyto věci už jsme uváděli i v dřívějších letech, ale e, nemělo to dopady na přibližování Bosny Evropě. Zdá se, že to je něco nemožného. Děkuji, vážený pane předsedo. Dovolte mi, pane komisaři, potrhnout jednu věc. Bezpečnost a stabilita Bosny a Hercegoviny je zásadní pro stabilitu celé EU. Nemůžeme hovořit o politické stabilitě, když jeden z konstitutivních národů nemůže volit své zástupce. A zapojit se náležitě do rozhodovacích procesů v orgánech Bosné a Hercegoviny. Je třeba tam změnit volební právo, jak už na to poukázali další kolegové. Dovolte mi poukázat tedy i na další oblast, která je nesmírně důležité, a to je náš vliv v Bosně a Hercegovině a nebo zapojení EU do rozvojových projektů v dané zemi. Položme si otázku, kolik projektů jsme financovali z fondů EFSI No, odpověď zní nula. A jak to vypadá s využíváním nástroje IPA? Snažili jsme se vytvořit nějaké další projekty, které by pomohly integraci země. Co se udělalo v souvislosti s eh, rozhodovacím procesem, organizováním